hospodářské krize na dopravní odvětví v Evropské unii. A nyní prosím zástupce Evropské komise, paní komisařku, aby se naše bývalou kolegyni, aby se ujala slova. Prosím, paní komisařko, můžete. Thank you. Uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, vítám tuto příležitost hovořit před vámi o dopadu přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU. Jak dobře víte, vzhledem k bezprecedentnímu přílivu uprchlíků několik členských států zavedlo kontroly na vnitřních hranicích v EU. Jsou dočasné, ale i tak omezují řádné fungování šengenského prostoru. Stávající bezpečnostní rizika pak e, přidali dodatečné kontroly v některých konkrétních modech dopravy a na hranicích. Dopravní sektor je velice citlivý na toto opatření. Tím pádem zavedení kontrol na vnitřních hranicích nějakým obecnějším nebo trvalejším způsobem by nezatěžovalo jenom mobilitu občanů šengenských zemí, Rovněž by to kompromitovalo možnost volného pohybu zboží v EU. Ta momentálně představuje více než 2800 miliard euro co do hodnoty a 1700 milionů tun co do objemu. Komise analyzuje konsekvence systematického znovuzavádění hraničních kontrol na vnitřních hranicích. První výsledky přitom ukazují, že eh, krátkodobě by to znamenalo delší čekací doby u terminálu a na hranicích, což by ovlivnilo pasažéry i obchod. Dlouhodobě pak snižující se objem dopravy a obchodu by vážně ohrozilo hospodářství. Procedury pro kontrolu dokumentů by znamenaly dostatečné náklady pro členské státy v podobě personálu, vybavení a nových, nových zařízení. Sektor silniční dopravy by tím byl zvlášť e, zasažen, protože včasné dodávání je jedním z nejdůležitějších parametrů co do konkurenční výhody. A za další malé a střední podniky, což je tedy páteř silniční dopravy, by byly zasaženy nejhůře. Mnoho z nich má velice malé marže zisku a tím pádem jakékoliv zvýšení nákladů by bylo přeneseno na koncového spotřebitele a nebo by je to ohrozilo na existenci, tedy ty e, společnosti. V podobě čísel to vypadá tak, podle odhadu komise, že plné znovu zavedení hraničních kontrol pro monitorování lidí v šengenském prostoru by generovalo okamžité přímé náklady pro hospodářství EU v rozmezí mezi 5 a 18 miliardami euro každý rok. Dlouhodobé a nepřímé dopady se pak kvantifikují obtížněji, ale podle dostupných důkazů můžeme e, dojít k závěru, že znovu zavedení hraničních kontrol by mělo výrazné negativní dopady na celé evropské hospodářství. Objem intraevropského obchodu by se snížil, Asociované náklady by se zvýšily a to by zasáhlo zejména členské státy, které jsou závislé na obchodu uvnitř EU. 1,7 miliardy občanů, kteří pracují přeshraničně, by tím také byli zasaženi. Zejména v těch členských státech, jako je Slovensko, Estonsko, Maďarsko, Belgie. To jsou členské státy, kde dojíždění do práce přes hranice je velice důležité. Dobré fungování přeshraničního trhu práce by tak bylo omezeno. Vážení poslanci a poslankyně, já jsem přesvědčena, že tyto první odhady jasně ukazují, jak vážné by byly negativní dopady možného pozastavení svobody pohybu bez kontrol na vnitřních hranicích šengenského prostoru, což je naprosto zásadním prvkem pro hospodářský růst v EU a zejména pro výkonnost sektoru dopravy. Proto uzavření hranic mezi členskými státy by mělo být vždy pouze dočasným opatřením a kontroly by měly být opět zrušeny, jakmile to bude možné. Komise v tomto smyslu ve svém komuniké ze 4. března pod názvem Zpět k Schengenu, Back to Schengen Roadmap – že se hodlá vrátit zpět k normálně fungujícímu šengenskému prostoru do konce roku 2016. Čím déle budou kontroly na vnitřních hranicích trvat, tím obtížnější a tím nákladnější bude obnovit pozitivní eh, prostor pro biznis v šengenském prostoru, jak, jaký zde má být poskytnut jak se hospodářští, aktéři budou přizpůsobovat eh, stávající realitě, návrat do předchozí situace pak nebude okamžitý a nebude vůbec garantovaný. Dovolte mi vás ujistit, že my budeme ze všech sil pracovat na tom, abychom se co nejdříve vrátili k běžnému fungování šengenského systému a vnitřního trhu do konce tohoto roku. Na tomto pozadí mi dovolte říci, že se těším na vaše názory na tuto věc a na to, jakým způsobem můžeme co nejlépe spolupracovat tak, abychom ochránili jednotný trh. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, paní komisařko. A nyní to budou zástupci politických skupin. První vystoupí za EPP. Pan Polčák, prosím. Máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo

dalším úkolem je pak udržení funkčního schengenu jelikož jeho ztráta by byla skutečně obrovská jak naznačila i paní eh, komisařka. děkuji vám za pozornost. děkujeme pane poslanče. za s pan ismail ertug dvě a půl minuty prosím. Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Na začátku bych velice rád osvětlil jednu věc, a totiž, že se tady nejedná o pouze o čistou migrační krizi, ale že se tady jedná o skutečnou krizi evropské politiky. To vidíme podle průběhu posledních týdnů a měsíců. Jak vypadá aktuální stav 28 členských států? skutečně stroskotalo eh, v rámci připravení nějakého společného humanitárního řešení. Pokud bychom to koordinovali společně na evropské úrovni, tak by to bylo uskutečnitelné. A to právě proto, protože náš kontinent je hospodářsky velice stabilní i v jiném odhledu. Já bych chtěla ukázat právě na to, jaký bude dopad na oblast dopravy. Nevíc toho, abychom hledali společné řešení, některé členské státy se snaží si vařit svou vlastní polívčičku a většině nic jiného, nic lepšího nenapadá, než to, že opět eh, jak si zavedou své národní hranice a tím odstraní jeden z, jednu z největších výhod Evropské unie, takzvaný šengenský prostor. Nejenom, že to nepřináší vůbec žádné řešení pro ten problém, ale zároveň to má velice negativní dopad na evropskou dopravu a na svobodu cestování, která je k užitku více než 400 milionů osob v Evropské unie, kteří ročně průměru učiní 1,4 miliard cest. Samozřejmě kontroly na hranicích eh, prodluží doby dodávek, eh, škodí to pracujícím a také nám jako spotřebitelům, protože musíme platit více či čekat déle na naše zboží. Jeden příklad, paní komisařko, toho, jak negativní dopady národních eh, kontrol na hranicích se odráží do oblasti logistiky. Experti v oblasti logistiky říkají, že na hodinu je třeba počít, na hodinu a na nákladní Ohledně automobilu je třeba počítat dodatečné náklady ve, výš, ve výši 50 eur z toho důvodu, že čekají na hranicích na hraniční kontrolu. Na rakousko-německé hranici, kde každý rok projede asi 8 milionů eh, o nákladních automobilů, by to znamenalo navýšení nákladů asi o 400 milionů eur. Podle studie nadace Bertelsmann by celá Evropská unie v období do roku 2025 musela snést ztrátu 7,4 miliard eur v rámci hrubého národního produktu. Proto tedy apeluji na paní komisařku na e, členské státy na radě, aby si uvědomili, že návrat zpět k hranicím nic nevyřeší a ani nevyřeší tu obtížnou humanitární situaci. Děkujeme a nyní za EKR vystoupí pan poslanec Zlotovský. Prosím, pane poslanče máte dokonce až tři minuty. Děkuji vám, děkuji vám, vážený pane předsedo. Samozřejmě, že Eh, doprava, to je základ našeho hospodářství a každý negativní dopad na tento sektor má negativní dopad na naše podnikatele a samozřejmě to má i důsledky na navýšení nákladu a zároveň propouštění. Vidíme že nyní je to bezprecedentní problém spojený s migrační krizi a transport, doprava se musí prát úplně sám. Vidíme zde ze strany, například především z, u nás v Polsku, nám přepravci posílají informace o tom, jak to vypadá v Kale nebo různé hrozby, krádeže, vniknutí do těchto automobilů při snaze dostat se do Velké Británie. to samozřejmě nejen v Bydgoši, nejenom v tém městě, ale v celém Polsku, tím trpí skutečně přepravci nejenom z Polska, ale z celé Evropské unie. Já jsem velice rád, že mohu o těchto problémech pohovořit zde v Evropském parlamentu, kde velice málo kdy hovoříme o reálných problémech lidí, kteří nás zvolili Samozřejmě, že se prodlužují mm, cesty, mm, dále dochází samozřejmě k tomu, že jsou zde útoky na tyto řidiče a je to ze strany často nelegálních migrantů. Kdo nese náklady za tyto útoky, kdo financuje dodatečná zařízení nebo vybavení nákladních vozů, kdo riskuje svůj život, když pracuje v tak těžkých podmínkách, samozřejmě řidiči a jejich zaměstnavatelí, Denní ztráty představují tisíce eur. To je konkrétní příklad, pouze jeden z Příkladu viditelných projevů dopadu imigrační krize na dopravní sektor v EU. Tím, že dočasně prostě e, uzavřeme hranice, dále jsou zde problémy přepravou v, v tunelu mezi Evropou a Velkou Británií, dále je to nekontrolovaný nárůst problémů na lodích. Dále vidíme, že evropské státy se mm, zavádějí pohraniční kontroly. To všechno má obrovský dopad na náš evropský transport. Chceme, aby ta budoucnost vypadala stejně. Uděláme něco pouze, když eh, uvidíme eh, kromě nákladu na prvních stránkách i oběti všech těchto eh, všech těchto šílených jevů, situace, kdy nejsme schopni kontrolovat Eh, tyto obrovské tlaky migrační v Evropské unii. Zároveň si myslím, že bychom měli poskytnout eh, další investice na bezpečnost lidí, kteří pracují v tomto sektoru a kompenzovat je za ztráty, které jsou spojeny s imigrační krizi. Investujeme v Evropské unii obrovské prostředky do naší infrastruktury a měli bychom pomoci našim uživatelům v takové situaci, kdy jejich bezpečnost a pracovní podmínky jsou ohroženy v důsledku neodpovědné ne evropské imigrační politiky. Naším úkolem je udělat vše proto, abychom podpořili členské státy, které jsou na vnějších hranicích EU a zároveň mít reálný vliv na um, Mm, toky migrantů do Evropy. Pokud nebudeme mít bezpečné vnější hranice, žádná, roz, žádná řešení zde nepomůžou a Schengen přestane existovat. Náklady pro hospodářství nejenom pro mou zemi, dámy a pánové, budou obrovské. Čili volám potom, aby Evropská komise v rámci práva, které již nyní existuje, aby tyto právní mm, předpisy byly velice konsistentně implementovány a plněny. Děkujeme, děkujeme, vážený pane poslanče, říká pan předseda, děkujeme i za tento apel apel a na, za ostatní politické skupiny nejprve vystoupí eh, Mateus van Mitterbog na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je třeba říci, že uprchlická krize je především krizí humanitární že není možné eh, uzavřít lidské utrpení do plotu, ale také v oblasti dopravy jsou dopady skutečně velice závažné. Členské státy jednaly jednostranně, nekoordinovaně a zavedly časově omezené kontroly na hranicích, což je ku škodě volného pohybu osob a zboží a vyvíjí to velký nátlak na šengenský prostor. Jak již řekla paní komisařka, Evropská unie podporuje pomocí různých think tanků v Evropě respektive za podporu těchto think tanků, říká, že evropské hospodářství každoročně ztratí mezi 15 a 18 miliardami eur právě z důvodu kontrol na hranicích. Již nyní je tomu tak, že došlo k miliardovým škodám. Ročně je třeba počítat s navýšením nákladů o 7,5 5 miliardy, proto je nutné vyřešit problém s uprchlíky. Potřebujeme skutečnou evropskou pohraniční stráž a stráž, které bude hlídat mořskou hranici. Potřebujeme možnosti legálního přistěhovalectví a pokud to bude možné, tak bychom se měli co možná nejdříve vrátit zpět k šengenskému systému bez kontrol na vnitřních hranicích. I to je důležité, ale ovšem nejdříve musíme samozřejmě zvládnout krizi s uprchlíky, ale obojí musí jít ruku v ruce, neboť nesmíme zapomínat na sektor dopravy. Já si myslím, že komise by měla ještě více poukazovat na dopady této krize na dopravní sektor. Měli by jasně vyčíslit škodu, kterou mají rejdaři, dopravci, silniční i železniční. A komise by měla pravidelně poža- poskytovat parlamentu informace o těchto škodách, abychom přesně věděli, jakou cenu platí Evropa za současnou fragment roztříštěnost v případě řešení krize s uprchlíky. Děkujeme a nyní za GUE NGL vystoupí paní poslankyně González Peňáz, prosím. Děkuji. V této rozpravě zaznělo mnoho věcí, které vítám, ale také mnoho, které mnoho takových, které ve mně vyvolávají obavy. Jsem toho názoru, že je možné hledět a třeba hledět na fenomén migrace z různých úhlů pohledu, tak abychom dospěli k skutečně trvalým řešením této situace ze středně a dlouhodobého hlediska. Ano, je důležité podtrhnout roli, kterou hrají lodě v evropských vodách při zachraňování životů migrantů. Spojené národy poukázaly na skutečnost, že Středozemské moře je úplně nejnebezpečnější cestou pro uprchlíky, tou cestou, kde umírá nejvíce osob. Ty lodě, po kterých se plaví, je, jsou tak malé, že je obtížné je vůbec na moři rozpoznat. Evropské lodě mají tedy problém s lokalizací a se záchranou, nejsou také na to dobře připraveny. Některé členské státy uvalují na takovéto lodě sankce, pokud přijíždějí do přístavů. Měli bychom zlepšit kapacity členských států pro provádění záchranných akcí. A obchodní lodě by měly mít k dispozici odpovídající pokyny, jak se mají k tomuto problému stavět. Myslím si, že tato diskuze v sobě nese mnoho různých aspektů. Znepokojuje mě, že se nyní při naší diskusi soustředíme, soustředujeme pouze na dobré fungování vnitřního trhu. Je mi jasné, že tato otázka je pro nás velice důležitá, ale velice alarmující je skutečnost, že Čím dál tím více čelíme mafiánským strukturám, které pašují uprchlíky do Evropy za skutečně obrovské peníze. A tento fenomén mafiánských pašaráckých struktur se stále více šíří. Jsou to zločinné sítě, které zneužívají uprchlíky. Uprchlíci o tom vůbec nevědí. A my my s tímto fenoménem nic neděláme. A čím dál tím více lidí umírá, například došlo k udušení, to bylo v Rakousku, uprchlíků v brazicím voze. Tito lidé vůbec neměli žádné informace, nikdo je nechránil, to je obrovská ostuda. A neustále opakujeme, že je třeba chránit šengenský prostor a že musí dobře fungovat. Ptám se, zda skutečně všem jde tolik o mobilitu, pokud by tomu tak bylo, tak bychom měli dohodu se Spojeným královstvím, které se k této situaci staví zcela jinak. Často tedy vytváříme různé kategorie problémů. Jsou problémy, o které se nestaráme vůbec a o některé o to více. Měli bychom se více soustředit na lidská práva. Děkuji. Děkujeme, vážená paní kolegyně. A nyní za zelené vystoupí poslankyně Karima Deli. Dvě minuty, prosím, máte slovo. Milí kolegové, Hovoříme zde o rozpravě imigra- ohledně imigrační krize a dopadu na dopravní sektor. Ráda bych vám řekla, že v podstatě mě vadí tento název naší debaty, protože když se podíváme, eh, od, jak od června 2015 umírají lidé na moři, dále to je v tunelu La Manche, to v podstatě vidíme eh, například, eh, kde 70 uprchlíků umřelo v tom mrazícím boxe v Rakousku, mm, když v, ve Středomoří v, jsme měli v podstatě v roce 2014 rovněž stovky umrtí, tak v podstatě vlastně musíme mm, za to není odpovědný tento, eh, tato doprava, to je samozřejmé. Když se hovoří O této problematice zvětšuje to strana ENL, která eh, hovoří, zneužívá toto téma. Paní Arnotu například v, ve výboru pro rozprávu eh, chtěla eh, určit té změny, které se týkají Evropské pohraniční stráže a řekla, že v podstatě vlastně to je všechno v důsledku imigrační krize, cituji, stovky komerčních eh, lodí v roce 2015 eh, mm, měly problémy, protože nemohly mm, provádět své aktivity, protože se museli starat o záchranné akce. Ovšem to nejsou uprchlíci, kteří za to můžou, to jsou pašeráce, to jsou konflikty v Sýrii, jiné konflikty, které tomu vedou. A především je to schopnost členských států Eh, důstojně přijímat tyto lidi na našem území. Čili vážená komise, milí kolegové, skutečně naléhavě musíme jedna ne pouze zde nějak studovat tento dopad imigrační krize, pokud neuděláme vše pro to, abychom bojovali proti této krizi. U nás například eh, Grandsen, eh, Damia Karem, starostka tohoto města, Eh, vytvořila takový humanitární tábor, který důstojně přijímá uprchlíci, zatímco ostatní uprchlíci v jiných zemích, v Bulharsku například, eh, končí v želízkách eh, nebo v Rakousku, kde se na ně útočí. Potřebujeme evropskou reakci, protože jinak je to hamba pro celou Evropskou unii. My všichni jsme odpovědní za retoriku, kterou si zvolíme a zároveň za naše konkrétní kroky. Čili skutečně přestaňme tvrdit, být, že za to mohou uprchlíci a že by za to měli oni rovněž zaplatit. Děkujeme paní kolegyně Deli. Já zde nevidím eh, pana Majera. Pravděpodobně není, je pravděpodobně je nepřítomen, ovšem vidím zde paní Morvaj. Prosím, máte slovo. Prosím, jeden na půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem již 6,5 roku europoslankyní. 6,5 let pracuji v Evropském parlamentu a v podstatě jsem se naučila, jak funguje Evropská unie. Prosím, abyste mě nepochopili špatně. Já mm, jsem intelektuálně rostla díky tomu, co jsem se naučila, ale zároveň vidím takový ten manipulativní způsob eh, uvažování, který zde vidíme a kterým se snažíte prodávat vaše podivné nápady naší veřejnosti prostřednictvím eh, vašich úslužných médií. Co tím chci říci? Vážená paní komisařko, vy jste se nás přišla, hovoříte o dramatických dopadech, o tom, kolik nás to bude stát, když opětovně zavedeme kontroly na interních hranicích v důsledku masové migrace, kolik to bude stát naše daňové poplatníky, tak možná logická odpověď by měla být zastavme masovou imigraci, ovšem k tomu asi nedojde. Já vidím, že toto je pouze příprava pro další oficiální oznámení. Příště za zákon na legální migrace v podstatě otevřeme naše hranice pro všechny uh, Eh, tyto zákonné eh, migranty. A v podstatě proč ne? Tak ty země, které chtějí eh, přijímat na svém území imigranty, prosím, a to dělají a ostatní asi dělají to, co si zvolí za vhodné. Ovšem, vy jste tímto způsobem vlastně dostali Maďarsko do svěrací kazajky. Vážená paní kolegyně, přijímáte od pana Polčáka modrou kartu? Ano, přijímáte? Já nejsem z ALDE, takže ano, ano, já přijmu otázku od, eh, politický, od mého politického nepřítele, takže prosím, pane kolego, prosím, máte pouze půl, minu, máte pouze půl minuty, prosím za akceptování modré karty. já mnohokrát nesouhlasím s tím co říká paní Morvaj a tentokrát už jsem to nevydržel a chci se zeptat konkrétně vás paní poslankyně oč konkrétně opíráte eh, stanovisko že uzavření hranic schengenu nebude mít dopad na země evropské unie? když se ptáte paní komisařky jakým způsobem tedy eh, došli k těmto částkám tak já se vás ptám vy máte stanovisko jednoznačné že to nebude mít finanční dopad na země evropské unie? prosím o odpověď. Jsem vám nesmírně vděčná za tento dotaz, protože to znamená, že pravděpodobně eh, to tlumočení nebylo úplně přesné, takže to řeknu anglicky. Já samozřejmě plně souhlasím s tím, že jsou zde obrovské náklady, pokud jde o uzavření hranic například i pro maďarské občany. Ovšem, reakce nebo řešení by mělo být zastavit masovou migraci. Ovšem to jistě neuděláte. Já mám pocit, že dnešní zasedání je pouze přípravným zasedáním dalšího zasedání nebo toho ještě dalšího zasedání, kde budete deklarovat to, že veškerá migrace, imigrace by měla být legální, takže prosím, my máme um, možnost uh, reagovat jinak a prosím, abyste nám to nevnucovali jako řešení. Děkujeme, eh, říká pan předseda. Milí kolegové, půl minuty máte na dotaz a rovněž potom i na odpověď. A nyní? Andor Deli, dvě minuty. Eh, Děkuji mnohokrát. Nejde pouze o krizi, ale eh, dopravní společnosti čelí stále, eh, řekněme, ostřejší konkurenci. A také jsou to následky migrační krize. Kvůli e, většímu počtu pohraničních kontrol dopravní společnosti mohou dodávat svým klientům menší objem zboží a zvyšují se jim náklady. Nemohou plánovat dopředu, jak kam dopravit citlivé zboží a mnoho pasažerů a mnoho velké objemy zboží se jaksi dostávají do patové situace. Není možné, abychom umožnili ohrožení čtyř základních svobod jednotného trhu. Za tím účelem musíme zachovat Schengen a musíme se řídit všemi pravidly, která máme. Kromě toho musíme zohlednit, že řidiči kamionů pracují na silnicích EU se všemi riziky a nebezpečími, které to přináší. Mnoho řidičů eh, dnes čelí daleko větším výzvám než v minulosti je potřeba zajistit pro ně náležité pracovní podmínky. A proto je potřeba dodržovat směrnici 89 lomeno 391 a je potřeba zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky. A je potřeba pamatovat také na cestovní ruch, protože teroristické činy a e, jaksi jejich následky si vybírají daň i v této oblasti. Nesmíme zapomínat, že téměř 10 evropského HDP pochází právě z cestovního ruchu, což nám ukazuje, jak důležitý tento, se- tento sektor je, respektive jak významné by byly ztráty v něm. Je potřeba zavést nějaký podpůrný mechanismus, který by umožnil jak si nahradit ztráty malých a středních podniků v oblasti dopravy a cestovního ruchu. A rád bych požádal komisi, aby o tom přemýšlela. Děkuji. Děkuji. Pane Deli, teď má slovo paní poslankyně Ines Ayala Sender. Dvě minuty, prosím. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jsme zde, abychom opětovně konstatovali, jak vysokou cenu musí EU platit za to, že členské státy nepostupují koordinovaným způsobem. Špatné politiky a chybějící politiky vedly k tomu, že každý členský stát se zachoval jinak v uprchlické krizi a nyní vidíme, jaké dopady to sebou přináší, jak vysoké náklady. Schengen je symbolem pro integrovanou sociální Evropu a to je Evropa, jakou si ji přejeme. Paní komisařko, my podporujeme záměr komise zachovat Schengen a i nadále zachovat otevřené hranice. Současně ovšem musíme nalézt lepší modely pro zacházení s přílivem migrantů. Je třeba se vyhnout tomu, aby migranti trpěli Potřebujeme ovšem speciální řešení pro dopravní situaci. Potřebujeme bezpečné humanitární koridory, ve kterých by právě oblast dopravy mohla přinést řešení pro snížení utrpení uprchlíků. A pak jsou zde země jako Řecko, kterým je třeba také pomoci. Nesmíme pouze přihlížet nečině jak Řecko situaci nezvládá a jak uprchlíci trpí. Všichni neseme na svých bedrech velkou odpovědnost. Rádi bychom viděli koordinovaná opatření, proto aby mohla oblast potravy opět e, řádně fungovat a aby řidiči kamionů mohli opět bez problémů jezdit po Evropě. Národní vlády v poslední době přijaly své vlastní opatření pro oblast dopravy a ráda bych poukázala na to, že bylo učiněno mnoho chyb na radě. E, rada nejedná jednotně, bylo to roztříštěné. Paní komisařko, takto v Evropě jednat nesmíme, musíme v Evropě chránit také sociální práva. A nyní vás slovo pan na minuty. vážený pane předsedo. Mhm, paní eh, komisařko, milí kolegové, kolegyně, vedeme opět debatu o migraci. A já mám pocit, že jak se hovoříme různými jazyky, i když zde probíhá tlumočení, mám pocit, že někteří kolegové nedělají rozdíl mezi uprchlíky a migranty. A zároveň poté jsou překvapeni, když čelíme teroristickým útokům v Bruselu nebo Paříži. Migrační krize má obrovský dopad na sektor dopravy. Mezinárodní dopravci, mezinárodní společnosti mají obrovské obavy. Pokud tato krize bude pokračovat, tak kontroly budou čím dál tím přísnější, povede to k milionovým ztrátám v celém sektoru. Komise hovořila o 15 až 18 miliardách eur, což samozřejmě bude mít dopad i na určitě jakožto odrazující prostředek pro cestovní ruch v Evropě. Pokud chceme zajistit fungování vnitřního trhu, musíme zajistit i bezpečnost na našich vnitřních hranicích, vnějších hranicích, například v Bulharsku. Některé země jsou v Schengenu, jiné země nejsou Bulharsku. My, Bulhaři, v podstatě už ani nechceme se stát členy Schengenu, protože vidíme, že z toho nebudeme mít žádné výhody. Na druhé straně vidíme, že EU chce dohodu s Tureckem, Turecko by mělo chránit naše hranice, my s tím nesouhlasíme a prostě ani s tím, aby se turečtina stala oficiálním jazykem EU. To by byla obrovská chyba. Děkujeme. Pane kolego, paní Ayala Sanders by vám ráda položila dotaz um, modrou kartou. Akceptujete to, prosím? Takže, paní kolegyně, můžete. Děkuji, pane předsedo. Pouze bych chtěla připomenout panu poslancovi, že teroristé ne, také nerozlišují mezi uprchlíky a migranty. E, to zasáhlo normální civilisty, takže tady si myslím, že nikdo nic nezaměňoval, nesměšoval. Vážená paní kolegyně, to ale nebyl dotaz, to bylo z vaší strany pouze prohlášení a tím jste porušila vnitřní pravidla Evropského parlamentu. Já ale odpovím. Bulharsko-turecké hranice. Prosím, abyste tam přijela a podíval se na to, kdo je nelegální migrant a kdo je uprchlík. Vy tvrdíte, že všichni ti mladí, 30-letí muži eh, jsou stejní jako mladé matky s dětmi, tak to si myslím, že skutečně se pletete. Prosím, přijete na naše hranice. Pani Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko. Tento týden jsme viděli, jsme hovořili o humanitárních a politických dopadech této krize. Mají být zavedena nová opatření na hranicích a pouze v oblasti dopravy, dopravy mohou náklady narůst až na 18 miliard eur podle současných odhadů. Náklady pravděpodobně ještě porostou s ohledem na peněžní částky, které musíme vyplatit Turecku podle dohody s touto zemí. Takže ty náklady jsou téměř již ve výši 1% hrubého národního důchodu. A v této souvislosti se chci vás zeptat, co může udělat komise pro to, aby zabránila jednostranným a populistickým opatřením v Evropské unii? A za druhé, jaká opatření hodláte zavést ty, vy, abyste se, abychom se mohli vyhnout těmto obrovským nákladům, které ohrožují konkurenceschopnost EU? Děkujeme, paní kolegyně. A nyní paní Veržiad. Dvě minuty, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, pane předsedo, za to úsilí mluvit všemi evropskými jazyky. Ano, komerční lodě musí zachraňovat životy více než 800 to eh, ji zachránilo asi 40 tisíc lidí, především ve Středomoří od roku 2014. To vítáme, dělají svou práci, respektují mezinárodní právo. Oni skutečně to tak dělají. Ovšem vidíme, že čím dál tím více tyto lodě Eh, samozřejmě se snaží i vyhýbat tam těm oblastem, kde jsou uprchlíci. Samozřejmě, že to má ekonomické, ale i justiční dopady. 30 tisíc eh, úmrtí eh, ve Středomoří mm, v roce 2015 to bylo rekordně dokonce číslo. Ano, evropský kontinent je vlastně takovým nejsmrtelnějším kontinentem pro migranty. V roce 2014 jsme to viděli například i v Itálii. Máme pouze, ovšem Italům jsme poskytli poskytli pouze 5 milionů, zatímco záchranné akce je stály 88 milionů. Samozřejmě, že zde máme různé prostředky, které využíváme, i různé vojenské prostředky, ovšem vidíme, že se dostáváme pouze na špičku ledovce. Všechny tyto eh, sítě eh, pašeráků se pouze reorganizují, čím dál tím více to stojí samozřejmě i uprchlíky a eh, samozřejmě, že to má obrovský dopad na Evropskou unii. Je to vlastně třetí nejvýhodnější obchod po drogách a zbraních, čím Eh, víc uzavřeme naše hranice, tím napomůžeme těmto převaděčům. Od roku 2013 jsme jednu miliardu využili na uzavření hranic. Vidíme ovšem, jaké jsou výsledky. Tyto prostředky se mohly využít spíše na záchranu života, respektovat mezinárodní právo a právo uprchlíků a migrantů. Evropská unie a členské státy by se měly podílet na řešení humanitární krize, světové krize. Ano, musíme otevřít vnitřní hranice, musíme samozřejmě zajistit to, aby komunitární operace pomohly zachraňovat životy, otevřít humanitární koridory pro uprchlíky a zároveň mít eh, legální možnosti mm, mm, pro migranty, aby eh, neriskovali svůj život. Pokud členské státy budou respektovat mezinárodní evropské právo, tak prostě by si myslím, že bychom ne, vůbec nepotřebovali tuto surrealistickou rozpravu. Děkujeme. Paní kolegyně. A nyní to bude pan Jiří Pospíšil, prosím. Předsedo, já chci poděkovat paní eurokomisařce za její zprávu a informace s kterými se plně stotožňuji. psal jsem o případném ohrožení schengenu do jednoho článku v české republice a naši experti spočítali že jenom pro českou republiku by bezprostřední zrušení schengenu pro dopravu mělo dopad ztráty půl miliardy

myslím si že byste měli paní komisařko ve chvíli kdy cítíme jak je důležitý schengen a že ho nesmíme ztratit vzít v potaz názory veřejnosti a podle toho také vést debatu o tom jaká další opatření při potírání uprchlické krize dávat na stůl a navrhovat. a osobně se obávám a cítím to v české republice že třeba zavedení uprchlických kvót povinné zavedení uprchlických kvót tu důvěryhodnost a víru občanů v řešení nepřinesou a naopak ohrozí schengen jako takový jako takový. děkuji. Děkujeme, pane poslanče. A nyní pan Asis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko. Částečné pozastavení Schengenu je jeden z nejnegativnějších důsledků uprchlické krizi, které čelíme. Evropská unie nebyla sto vyřešit tento závažný problém. Ale když hovořím o EU, tak tady nehovořím o Evropské komisi, protože ve skutečnosti Evropská komise se snažila, snažila předložit soubor opatření pro to, aby vyřešila krizi uprchlíků. To tady nesmí být podhodnoceno, ale problém spočívá v tom, jak se zachovaly některé členské státy. Skutečně v současné době tady vidíme, že mnoho členských států EU prostě se chová tak, že vlastně jaksi porušují evropský duch. Musíme, vidíme, že některé evropské vlády, vlády českých států EU se snaží e, jít nějakým vlastním ultranacionalistickým, někdy až xenofobním směrem, což má naprosto negativní důsledky. Jeden z nich je přesně ten, o kterém dnes zde hovoříme. Tedy to znamená, že se tady vlastně částečně pozastavují pravidla Schengenu. Ale Schengen, jeden z pilířů evropského projektu, je jasně důležitý pro Evropu. Svoboda pohybu je skutečně vitální pro EU. Nyní hovoříme o tom negativním ekonomickém dopadu z tohoto, ale měli bychom se také podívat na to, jaký dopad to bude mít na samotný evropský projekt který momentálně je právě ohrožen právě takovýmto typem chování některých vlád. Ale tady celá řada dalších negativních důsledků, například striktně ekonomicky hleděno, či na, pokud na to hledíme pouze z finanční perspektivy. Proto tedy by členská Evropská unie měla i nadále, jak si poukazovat, připomínat členským státům, že by se neměli chovat egoisticky a měli by se zachovat v duchu s evropskými principy a, zachovávat je. Děkuji panu Asisovi. A nyní pan Agnes Jon Charius, prosím. Děkuji, pane předsedo. Minulý měsíc jsem hovořila s jedním nězozemským řidičem kamionu, respektive jela jsem s ním přes noc do Velké Británie a tato cesta pro nás, pro oba, byla velice zajímavá. Když v té době byl již uprchlický tábor v Karle vyklizen, stále neměl pocit bezpečí. Jeho zaměstnavatel mu řekl, že po Belgii již vůbec nemá kamion zastavovat a rozhodně ne v blízkosti francouzské hranice, kde jsme pak skutečně viděli uprchlíky, kteří se pohybovali podél dálnice. A e, ono tomu skutečně tak je. Například ještě v březnu došlo k tomu, že uprchlíci se schovávali v kamionech. Těch incidentů bylo několik. Já chápu komisi, když říká, že má obavy z ekonomických dopadů uzavření hranic, ale chtěla bych se vás, paní komisařko, na něco zeptat. Chtěla bych vás poprosit, abyste na jedné straně dbala na lepší spolupráci v Evropě, ale na druhé straně, abyste zajistila lepší ochranu pracovníků v dopravním sektoru. Děkuji vám. A teď je čas na proceduru Catch the Eye. Jako první má slovo pan Sean Kelly, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem věděl, že jsou problémy v oblasti dopravy v důsledku migrace, ale neuvědomoval jsem si, že to je tak hrozné, jak nám paní komisařka popsala, ačkoliv ta čísla jsou dosti vágní. Hovoříte-li o nákladech mezi 5 a 18 eh, miliardami, tak je to spíš těch 5 nebo spíš těch 18? Já si myslím, že bychom měli být přesnější. Nicméně je to vážná věc a vím z diskusí s lidmi, eh, zejména v Holoridge, eh, kde se budu účastnit výroční večeře v brzké době, tak tam ty problémy jsou veliké. A nebo v Kalé. Tam se lidé cítí ohrožením. A to vše, co se děje, je naprosto výjimečné, naprosto nepředvídatelné. A proto je potřeba tu situaci řešit také v zájmu našich občanů, kteří dodávají své zboží přes hranice EU. A já nevím, zda se komise snaží legalizovat migraci. Samozřejmě bez legálnosti se nikam nedostaneme. Máme-li situaci, kdy se toleruje něco nelegálního, tak je to situace chaosu. Takže je potřeba, aby se tím zabývala komise, aby s ní spolupracovaly členské státy, jinak to nepůjde. Děkuji vám. Andrej Smamikins jako další, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, o čem tady vlastně mluvíme? Mluvíme o zhruba tomto. Migrační krize má dopad na sektor dopravy, ale ona má dopad na všechny sektory. Bude mít dopad na celý evropský projekt. Podíváme-li se na příčiny toho, proč je ta migrační krize tak velká a proč k nám přichází, odpověď je jenom jedna. Totiž v zahraniční politice došlo k obrovským chybám, které jsme my jako Evropská unie spáchali my jako Evropská unie a jednotlivé státy EU těmi rozhodnutími, která jsme za ta léta přijímali. Migranti přicházejí právě z těch států, kam my, Evropané, budeme-li k sobě upřímní, kde e, jsme my způsobili válku. Jsou z těch regionů, kde my a naši partneři prodáváme zbraně. A proto ti migranti teď míří k nám a žádají od nás pomoc. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám. A teď má slovo Ivan Jakovčič. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, pane předsedo, eh, děkuji vám za slovo. Eh, doufám, že dáte slovo také ostatním kolegům Alde, protože jste neřekl... Aha, ano, dobře, děkuji vám. Schengen je jednoznačně jednou z největších, nejskvělejších hodnot, jakou Evropská unie má. Schengen není pouze snadný přechod hranic. Nejde pouze o v podstatě kratší fronty nebo nulové fronty na těch hranicích, kde Schengen je. Schengen je daleko víc, je to symbol. A proto jej musíme zachránit, musíme je zachovat do budoucna, musíme dělat vše, co je v našich silách, aby se nám to podařilo. Migrační krize je obrovská výzva, nebude vůbec jednoduchá na vyřešení a budou to, bude to znamenat obrovské náklady, obrovské peníze, ale Schengen je symbolem naší svobody, proto očekávám, že komise a členské státy udělají vše, co je v jejich silách, aby je zachovali. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dostane slovo ze stejné frakce Jose Faria. Jose Faria, pardon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za udělení slova. Hovoříme o hranicích, o šengenských hranicích a o uprchlické krizi. A já bych chtěl tedy hovořit o oblasti sedozemí, což je v dnešní době zóna, kde umírá nejvíce migrantů nemají legální možnosti dostat se do Evropy a proto se tedy eh, dávají v šance eh, pašerákům a riskují své životy na lodích, které v podstatě ani lodě nejsou. Externí hranice, eh, která probíhá středozemním mořem, velmi souvisí s tím, zda se tedy její bezpečnost souvisí s tím, zda se zavře hranice na kontinentech. jež prvním semestru roce 2015 obchodní rodi zachránili třetinu veškerých záchraněných migrantů v této oblasti, což na ně vyvíjí obrovský nátlak. Paní komisařko, je jasné, že chceme mít seriózní přístup, holistický přístup vůči uprchlické krizi, ale je také důležité zdůraznit důležitost činnosti Evropské agentury pro nábřežní bezpečnost, jejíž role by měla být posílena. Děkuji. A teď má slovo paní komisařka Marian Tyson. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za tuto velice zajímavou debatu. Samozřejmě je to tak, že komise s tímto tématem má, má velmi napilno. Je to naší, jednou z našich hlavních priorit bojovat s uprchlickou krizí a využít všechny naše síly, abychom jaksi jednali preventivně proti terorismu ale dnes jsme byli požádáni, abychom s vámi diskutovali o dopadu přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU. A to je téma, na které bychom se měli soustředit. Kontroly na hranicích, které budou zavedeny, musí být i krátkodobé a musí skončit nejpozději ke konci tohoto roku jakmile uplyne těch 8 měsíců. Ve svém úvodu jsem už upozornila na ten plán eh, několika kroků, který komise připravila. Je to eh, takový plán, který nám umožní zachovat své šengenské hodnoty. K tomuto už jsme vydali sdělení a naše východisko, a to bych ráda zdůraznila, je, že Schengen je jedním z největších výdobytků Evropy. Je to něco, o co musíme pečovat, čeho si musíme vážit a musíme zajistit, aby co nejdříve začal opět bezproblémově fungovat. Všichni víme, jak už jsem říkala, že náklady na nerespektování Schengenu, to znamená náklady na zrušení Schengenu, jsou mnohočetné. Svobody, všechno to finanční a tak dále a jsou gigantické. A proto bychom co nejdříve měli znovu zavést běžný stav, to znamená zrušit hraniční kontroly, a v rámci toho plánu eh, konkrétně říkáme, za jakých podmínek k tomu může dojít. Samozřejmě musí se přičinit i členské státy. Bez toho to nebude možné. Komise bude situaci zblízka sledovat, situaci na vnitřních hranicích, ale i situaci na, hraničních, na hranicích vnějších. Mohu vám to slíbit. Co se týká odhadů nákladů, jak si dovedete představit, eh, ta finální částka může být ještě daleko vyšší. Každopádně, jakmile budeme mít nová data, dáme vám je k dispozici. Budeme vše dále analyzovat a jakékoliv nové informace do své analýzy začleníme tak, abychom měli jasnou představu, jaké mohou být na skutečné náklady pro Evropu. Bez ohledu na to, jaké ty náklady budou, pravděpodobně budou daleko vyšší, bychom si přáli, aby Schengen opět začal fungovat normálně. Víme, že Eh, náklady, které mohou být pro konkrétní členské státy velice vysoké, zasáhnou celou řadu sektorů, nejen sektor dopravy. Ovšem, samozřejmě eh, tato problematika bude znamenat vysoké náklady pro celé hospodářství, pro celou Evropu, pro přeshraniční obchod, přeshraniční pohyb a tak dále. Proto věřím, že se nám podaří obnovit tu dobrou spolupráci, která je nutná, abychom překonali i tuto krizi a abychom náš dopravní trh, vnitřní trh s dopravou a vnitřní trh obecně dokázali znovu zavést. Zejména kvůli sektoru dopravy, který je tak důležitý pro fungování naší tržní ekonomiky. Mohu vás ujistit, že všichni členové komise, zejména komisařka Bulc, jsou vám k dispozici a budou se aktivně podílet na naší koordinační roli společně s členskými státy. Ještě jednou díky za zajímavou debatu. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, paní komisařko, za to, že jste mezi nás dneska přišla i za vaše prohlášení.